Mes chers collègues, nous allons commencer notre séance. Si... Milí eh, kolegové, začneme naše jednání. Prosím, usaďte se. A než začneme eh, naše zasedání, chtěla bych se nejprve obrátit k mým belgickým přátelům a to hlavně k oběti útoku vlive. Eh, k němuž došlo 18. února. Naše, za naše schromáždění já kondoluji rodině mladíka, který zemřel a mé nejsrdečnější Eh, nejsrdečnější pozdravy všem těm, kteří prožili toto dramata, kteří byli zraněni. My ještě nevíme, jaké jsou příčiny tohoto neštěstí, probíhají vyšetřování a jakmile dojdou k závěru, tak my potom uděláme všechno, co bude možné, abychom ve čtvrtém balíčku železničním eh, do toho zahrnuli i eh, poučení, které z tohoto neštěstí eh, vyplynou. Eh, bezpečnost je na priorita, naprostá priorita našeho výboru. Ve vlaku do Luvenu bylo 80 eh, lidí, 27 bylo zraněno. Víme, že ta železniční neštěstí mají obrovské dopady a Evropa se bude snažit najít řešení, alespoň v, těm, eh, v čem může. A já chci vyslovit veškerou moji sympatii a cítění, tedy spolucítění všem Belgičanům tváří v tvář této tragédii. A nyní přistoupíme k našemu jednání. Eh, po, může být přijat tedy program pořadu jednání, pokud nemáte žádné poznámky. Ne, vypadá to, že ne. Takže když nejsou připomínky, tak můžeme zahájit naše jednání první společnou rozpravou. A je to registrace osob na palubách osobních lodí. A je to uh, zpráva paní Bilbao, je to systém pro zajištění bezpečného provozu lodí typu RORO, vysokorychlostních osobních pravidel a tam je zpravodaj pan Riket a pak se jedná o bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě a zde je zpravodajkou paní Daniela Ajuta A vzhledem k tomu, že máme velice plný program, tak já navrhuji společnou rozpravu k těmto třem bodům, které se týkají bezpečnosti námořní dopravy. Takže já nyní vyzvu paní zpravodajky, paní Bilbao, pana Hariketa a paní Ajuto. Ty budou prezentovat své eh, návrhy a potom budou hovořit stínoví zpravodajové a to podle Eh, politických frakcí a potom ostatní poslanci se k tomu mohou vyjádřit podle toho, jak budou chtít. Ráda bych chtěla poděkovat za to, že je s námi pan Simons. Pan Simons je zde. Děkuji, pane, a vítáme vás v našem výboru. Vy jste zpravodaj pro ekonomický a sociální evropský výbor a vy určitě eh, budete mít tříminutový projev a normálně čím kratší, tím lépe, protože budeme pozornější. A potom také zřejmě odpoví i komise na otázky, které předložíte. Budete mít také velice omezený prostor. Takže hned otevírám tuto diskuzi a předávám slovo eh, našim zpravodajům. A začneme eh, s vámi, paní Bilbao. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. A Děkuji a pěkné odpoledne všem přítomným. Já opravdu se připojuji k solidaritě a k, k kondolenci naší předsedkyně. Víme, že tato směrnice 98.4 je součástí uh, revize všech uh, směrnic EU, které se týkají právě bezpečnosti osobních lodí podle programu REFITu. Uh, a tento program umožňuje vylepšit a zjednodušit a vyjasnit všechny normy. A to je cíl, na něm se všichni shodneme. Evropský parlament eh, se snažil o velké změny, hlavně v oblasti námořní, bezpečnosti námořní dopravy. Čili když jsme pracovali o tomto balí, na tomto balíčku, tak jsme chtěli hlavně přijmout návrh legislativní, abychom mohli zmodernizovat a sjednotit legislativu, která se týká těchto osobních lodí. Tento návrh eh, přináší poznámku o digitálním používání registraci dat. Jedná se o harmonizovaný postup eh, skrze jednotné, skrze jednotná, mm, jednotné systémy Eh, údaje, které se původně registrovaly v rejstříku podniků, by byl nahrazen tento systém a registrovalo by se digitálně, tak eh, údaje by byly předávány vnitrostátním jednotným portálem. Zde je také další nový prvek, který eh, se sem vnesl, a to je ochrana informací o pasažerech. A to se nám zdá velice užitečné. A souhlasíme i s tím, že, se, že komise navrhuje zúžit pole působnosti. My e, souhlasíme s návrhem komise a chceme jenom zjednodušit tedy a zmodernizovat všechny prvky, které mají zabezpečit bezpečnost námořní dopravy. Tímto způsobem se posílí jednotný vnitřní trh v oblasti námořní dopravy. E, technologická inovace musí mít eh, naprosto jasnou roli v rámci této zprávy, protože my všichni víme, jak je důležitý digitální význam. Pomysleme jenom na roboty, na drony, na všechny tyto technologie, které v současné době jsou zaváděny. A to všechno patří do modernizace a inovace celého odvětví. A víme, že ten vnitrostátní jednotný portál bude také velice užitečný. A Zdále se zde objasňuje oblast působností, tedy to také, jak interpretovat prahovou vzdálenost 20 námořních mil. Jde o to, aby byla vytvořena také platforma, kdyby by bylo možné používat tu vnitrostátní jednotný, ten vnitrostátní jednotný portál, ale evropský celkový portál. To může znít provokativně, ale možná, že k tomu dospějeme, tak jak to bylo i v jiných oborech. Myslíme si, že můžeme poskytnout operátorům i flexibilitu, hlavně tam, kde se jedná o kratší dopravu. My navrhujeme třetí cestu. Hovořili jsme s asociami těch různých odvětví a hovořili jsme s přímými účastníky této iniciativy a předpokládáme, že tady bude eh, třetí možnost pro notifikaci informací skrze elektronické systémy. Eh, to by byly ty systémy, které již jsou autorizované ve vnitřním, ve vnitřním eh, provozu. Nechceme samozřejmě vůbec paralizovat eh, činnost těchto aktérů. Chceme jim zaručit, aby to byly systémy bezpečné, protože eh, se jedná o lodě, které eh, pracují na vnitřních linkách, na dopravě vnitřní. Pak je tady další aspekt a to je ochrana údajů. Údaje musí být používány výjimečně proto, aby splnili cíle této směrnice. Čili my navrhujeme, aby tyto údaje byly okamžitě zničeny v okamžiku, kdy už nemají tu funkci, pro eh, které se vlastně registroval. Ty údaje eh, tedy musí být zničeny v okamžiku, kdy už nejsou potřebné. Tam, kde se jedná o mm, cestující, které potřebují speciální pomoc, tak tam tato směrnice předpokládá, že se budou dobrovolně poskytovat údaje tohoto typu. To ale nestačí. V případě e, nějakých nehod, tak osoby budou potřebovat e, specifickou pomoc a asistenci. A pokud by to ve směrnici nebylo zmíněno, tak by to mohlo ohrozit bezpečnost těchto osob a bezpečnost i jiných osob. Tady o tom by se dalo diskutovat, ale myslím si, že je nutné o tom hovořit. Potom, co se týče e, přenesených pravomocí, tak návrh má takový trochu neurčitý charakter. Podle nás by bylo e, lépe, abychom zde dali období pěti let, které by bylo možné prodloužit a to eh, s potvrzením tedy odsouhlasením parlamentu. A dále se domníváme, že eh, je třeba mít období tří měsíců, tří měsíců v případě, že dojde k reklamaci členských států, když dojde k nějakému eh, porušování konkurence. Ta delší období mohlo být poškozující. Komise posoudí tedy tyto návrhy, potom eh, předloží nám tento eh, nový návrh parlamentu. A předloží ho ne po každé po sedmi, ale po dvou letech. To je eh, změna, kterou my navrhujeme oproti návrhu komise. Děkuji. Děkuji a nyní slovo paní Ajuto a to se týká bezpečnostních pravidel. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. My jsme již měli první setkání a mohli jsme se podívat, takový první pohled na celkovou situaci. Podíváme se znova na směrnici 45 z roku 2009, kde se hovoří o standardech bezpečnostních pro ty nové a pro ty předcházející lodi, které jsou z eh, ocele nebo z eh, podobných materiálů, které se plaví na vnitrostátních linkách a na linkách Evropské unie. Eh, komise tam chce vyhnout, vy, vyloučit některé věci, čili co tam vlastně není podle komise. Čili první uh, bod se týká vyloučení všech plavidel, která jsou menší než 24 metrů. A to se stává, protože tam se jedná o technickou otázku. Ty lodě, které jsou kratší než 24 metrů, tak nemohou mít stejné standardy jako větší plavidla. Dru- druhý bod se týká eh, vyčlenění všech plavidel offshore, protože tam se plaví eh, ne obyčejní cestující, ale personál. Ale to je speciální personál a k tomu je nutno říct, že ta situace není dobře definovaná a nemá tedy pořádně vymezenou charakteristiku těchto cestujících, čili je třeba, aby komise, nebo komise chce eh, tyto lidi eh, nezahrnout do této směrnice. Co se týče dalších věcí, které tam chybí, tak tam chce komise vyloučit tendry. To jsou ta plavidla, která, eh, která připravují lidi z jednoho plavidla na druhé, například z menší lodi na větší. Pak eh, plavidla, která jsou eh, plachetnice například, tak tam je potřeba, aby se to vyjasnilo. Další velká potřeba tohoto refitu tkví v tom, že je třeba vyjasnit tuto směrnici, protože jasně jsou tady určité šedé zóny a určitá místa, která nejsou úplně eh, vyjasněná a jsou tam stále ještě pochybnosti. Pak co, co tam je zahrnuto do té směrnice? Chtějí, chtějí, komise tam chce zahrnout i lodě z hliníku a pokládá hliník, tedy eh, rovnocený materiál jako ocel. A dále zde klasifikují se oblasti námořní. Ty, to je návrh komise. Co se týče našeho návrhu, tak eh, my eh, se domníváme, že jsou to tři aspekty, na něž se musíme soustředit. Za prvé je třeba eh, se soustředit na kategorie, které tam nejsou, čili eh, není možné nechat nepokryté. My víme, že existují nařízení mezinárodní, které pokrývají tyto kategorie, které ve směrnici nejsou. Přesto ale my bychom chtěli, aby zde byly standardy taky na úrovni evropské. Komise musí dát určité pokyny Eh, loďařům a průmyslům a měla by specifikovat bezpečnostní standardy pro všechny kategorie, které v té směrnice nejsou pokryty, tak, aby neexistovaly tyto šedé zóny nepokryté. Druhý aspekt se týká transparentnosti aby bylo eh, možné mít transparentní směrnici, tak všechno to, eh, co směrnice nepokrývá, je třeba publikovat na veřejných sítích. A další aspekt je sociální aspekt, protože Unie by měla být proaktivní a měla by celkově podpořit sociální aspekt, který se týká pracujících. Měla by tedy hovořit o e, formacích a o vybavení. Cestující by měli cestovat v rámci Evropské unie v co největším bezpečí. To si myslím, že je zcela jasné a my víme, že často k tomu takto nedochází. Čili e, v současném chvíli, kromě té toho stanoviska komise my také, také máme ještě návrh eh, rady. Rada hovoří o některých mm, rysech. Eh, rada chce dvě výjimky. Ta první se týká toho hliníku, který komise pokládá za rovnocený materiál. Francie například chce odklad 14 let, proto aby se mohla přizpůsobit Nicméně ještě chce stále eh, v současné situaci vyrábět lodě. A ta druhý bod, ten se týká definice vymezení eh, námořní oblasti. A zde se hovoří o Řecku, protože geografická konformace Řecka, která má obrovské množství ostrovů, ta vlastně stěžuje veškerou definici mm, té námořní oblasti. Proto byl předložen eh, návrh, který který pro Řecko má speciální definici je to úplně jinak než ostatní státy, kde je to docela eh, jasná definice. Co se týče dalších členských států, tak eh, tam ta námořní oblast, jak v návrhu parlamentu, tak v návrhu komise, eh, tak tam se nezmiňují o, nějakých jiných rysech tohoto návrhu. Čili to je tak obecný mm, rámec, v kterém se pohybujeme. Jak jsem již řekla, už jsme měli první setkání mezi stínovými zpravodaji, kde různí stínoví zpravodové vyjadřovali vlastní stanoviska. A připomínám, že e, předkládání pozměňovacích návrhů končí 9. března. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní Ajuto a nyní dám slovo panu Riketovi, což je náš e, zpravodaj pro systém e, bezpečnosti. Jedná se o, o lodě typu RORO a pro ty rychlokolistostní lodě děkuji, paní předsedkyně. Abych jenom připomněl ten zvláštní rys eh, těchto lodí a těchto lodí typu RORO, tak je třeba říct, že eh, zde dochází k speciálním rizikům a hlavně k tomu, že v Evropě i jinde dochází k opravdu eh, obrovským nehodám a pokaždé, když k tomu dojde, tak dojde, dojde většinou k velkým problémům. A a potom se jedná o osobní dopravu, tam se převáží jak eh, pas, pasažery, tak se tam přepravují i třeba kamiony, že tam je obrovské množství lidí. Jedná se tedy eh, o eh, refit, o přepracování těch, těch směrnic, kdy, existovala, kdy se překrývaly různé právní úpravy. Čili komise navrhuje, aby se ty jednotlivé směrnice sjednotili, aby byly specifické směrnice pro lodi typu RORO a aby se změnila ta směrnice z roku 2016 a vzala se v potaz i hodnocení rizik. Na návrh komise bych chtěla tedy posílit a zjednotit tato, eh, tato pravidla ale zároveň by chtěla, aby nedošlo překplývání. Je třeba eh, upřesnit tento návrh komise, abych došlo k jasnění textu, hlavně tam, kde se jedná o, eh, jedná o eh, administrativní složky, které jednají v přístavech a dále, proto aby se, abychom se vyhnuli zmatku. Jaké jsou ty základní body? Článek 5 toho kde se jedná o bezpečnost, tak říká, že je třeba, aby eh, ty povinné inspekce měly, eh, měly určitý interval. Je třeba, aby ty dvě inspekce se vystřídaly, čili a byly, byly operativní. Takže eh, je třeba mít pololetní inspekce, ale Dále inspekce, které by eh, byly mezi 6 až 7 měsíci, případně 2 měsíce. Já si myslím, že u toho typu lodí, eh, které eh, pracují velmi intenzivně, tak je téměř povinné, aby docházelo k inspekcím každé dva měsíci, což je velice důležité, vytváří to nicméně mm, problémy těm hloděřům u tě dvouměsíční lhůty, tam zřejmě by bylo možné vytvořit takový, tak, takovou lhůtu, aby to bylo funkční. Další byl, byl odstavec 3, kde se uh, hledá, kde se uh, hovoří o zrušení té inspekce, když se jedná o změnu u těch eh, lodí. Já si myslím, že by k tomu nemělo dojít. Myslím si, že jsou některé členské státy, které eh, by chtěly mít opětovné inspekce a chtějí to mít jak v tom přístavu, tak, tak té státní přístavní inspekce, tak něco státní inspekce. Tak abych eh, přišel ještě k dalším detailům, tak Existují tedy inspekce eh, servisních a vnitro eh, státní přístavní inspekce. První eh, věc je, že třeba my mezi těmi dvěmi typy inspekcí byly vždycky dvě, byly dva měsíce času a další věc, která je trochu složitější, se týká toho, že že Unie dává určité kvóty inspekcí členským eh, státům. A to jsou členské státy, kterých se tedy týká tato problematika a je třeba, aby tyto státy naplnily tyto eh, kvóty. To je důležité téma, ale tyto kvóty vlastně mají určité priority jedna a dvě, což jsou priority, které jsou definovány jednak eh, četností inspekcí a jednak typem toho plavidla. Ale ta osobní plavidla, o kterých hovoříme, kde dochází ke speciálním rizikům bezpečnostním, tak na ty se nepohlíží systematicky jako na plavidla, která jsou eh, vysokově, eh, vysoce riziková. A tyto členské státy mají většinou možnost. Buď to to, že budou provádět inspekce eh, každé dva roky, zatímco je ta inspekce potřebná častěji, když jsou tam rizika, anebo když chtějí naplnit ta kvota, tak tam eh, ty inspekce také neprovádí pravidelně. Čili je třeba, aby tyto, tato plavidla, která jsou v kategorii 1 a která jsou eh, vysoce riziková, tak je třeba, aby tato plavidla byla začleněna do těch kvot, která mají prioritu. Eh, čili buď naplní kvota, buď naplní kvota, nebo budou podléhat těm pravidelným inspekcím. Je to velmi složité, já připomínám, já připouštím, ale je třeba, aby, aby v té směrnici bylo jasné, že tyto lodě, pokud nebudou pravidelně kontrolovány, tak eh, budou co rizikové. To je eh, všechno, paní. My jsme měli již několik eh, setkání se stínovými zpravodaji a je to samozřejmě velice technické, eh, velice technické nařízení, ale doufám, že tam nebudou další větší problémy. Děkuji, pane Rikete. A nyní tedy otevírám diskuzi. Začneme vámi, eh, panem Giesem, a potom můžete také znášet otázky na komisi, která tady je, aby nám zodpověděla. Tedy máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já tedy eh, chci hovořit k tomu, ke změně tého směrnice 45 z roku 2009. Myslím si, že to je návrh v celém eh, celku naprosto sdílet, sdíletelný, protože pro mě je velice nutné, abychom nejasnosti v tom původním textu směrnice vyjasnili. Eh, tam mohlo docházet k různým tedy výkladům těch jednotlivých členských zemí. Prioritou je zajistit vysokou úroveň bezpečnosti cestujícím a personálu a zároveň eh, je zde snaha, aby došlo k menší eh, byrokratizaci a zjednodušení toho, toho textu. Čili já s tím zcela souvisím s tím návrhem, že se vyčlení ty lodi, které budou kratší než 24 metrů, jsem proto, pro ty lodě offshore, jsem proto, aby uh, tam byly vyčleněny ty, eh, ty uh, velké uh, lodě turistické a jsem i proto, abychom tam zúžili to pole působnosti ohledně těch lodí z hliníku. Já jsem si četl veškeré návrhy zpravodaji a myslím si, že eh, je mohu sdílet hlavně proto, že souvisí s touto směrnicí, eh, je to v, za účelem větší transparence a umožňuje dát i eh, určité pokyny jednotlivým členským státům pro to, aby mohli přijímat svá vnitrostátní opatření. My samozřejmě si přečteme i další pozměňovací návrhy, které dojdou do toho dového bře- do léta března, ale myslím si, že to je návrh, který lze v celku přijmout. Děkuji. Děkuji vám. A nyní slovo paní Montero. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě minuty a máme tady dva návrhy. Mohu hovořit o obou najednou, i o tom návodu pana Riketa, i paní Bilbao. Dobře, budu hovořit e, dohromady. Máte dvě minuty, říká paní předsedkyně. Dobře, děkuji paní e, zpravodajce Bilbao za její e, prezentaci. Ano, musíme samozřejmě eh, sledovat technologický rozvoj v tomto odvětví, je to zcela zásadní. Pak bych chtěla připomenout otázku eh, propojení na tu krátkou vzdálenost mezi jednotlivými ostrovy, mezi ostrovy a pevněnou. A dále bych ráda hovořila o té povinnosti předávání údajů. A ráda bych zúraznila dva body. Za prvé, co se týče sběru eh, údajů, nežli loď vypluje, tak zde se hovoří o tom, že eh, tyto informace mají předány do deseti minut po té, co loď vypluje. Ale to je třeba se nad tím zamyslet. Pomyslete si na ty velké eh, lodi turistické, tak to bude zřejmě velice těžké toto pravidlo uplatnit. A dále, co se týče informací eh, ohledně eh, národní příslušnosti, eh, a máme tady už požadavky v tomto ohledu, ale proč vlastně je to tady třeba specifikovat? Proč eh, je tam třeba udávat i datum narození? Možná by úplně stačilo eh, zaznamenat rok a nemusí tam být přímo eh, den. A dále požadavek těch 20 mil. V té dohodě Solas je řečeno, že 20 mil od břehu. A proč tady vlastně nepřebíráme eh, tuto formulaci standardní, která je mezinárodní, proč se tady vytváří nějaký nový údaj? A nakonec, vzhledem k tomu, že mám tak málo času, tak k té zprávě Rike. Děkuji kolegovi za tu jeho zprávu a děkuji za ten text, který předložil. Tak co se týče uh, plavidla RORO a ta vysokorychlostní plavidla, tak tam se hovoří o um, sezónních službách. Je možné tam uh, vyjasnit tady tam ty výjimky, ty výjimky pro některá plavidla, která by měly mít v této směrnici, nebo tam bude každopádně eh, povinnost kontrol, protože oni pracují sezónním způsobem. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A nyní slovo paní Aleja Sonder. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, budu stručná. Děkuji, paní předsedkyně, budu stručná. Pro, chtěla bych se vyjádřit ke zprávě paní Ajuto. Již chci poděkovat za návrhy, které předložila a chtěla bych konstatovat, že eh, vnesla eh, další jasno do eh, programu REFIT, ale je také zapotřebí ještě objasnit určité části směrnice a měli bychom se také tázat, do jaké míry bude zachována ochrana, jestliže se počítá s tolika výjimkami. Ale nutno také říci, že stále ještě zohledňujeme bezpečnostní pravidla tato osobní plavidla, která jsou vyňata ze směrnice, v tomto ohledu podporujeme návrh paní Ajuto, že zde musí existovat určité vodítko nebo pokyn, které, který poslouží eh, k tomu, abychom zajistili eh, maximální eh, úroveň ochrany i pro ta osobní plavidla, která jsou v tomto okamžiku vyňata. Dále průmyslová plavidla, námořní, i ti, i ty musí v rámci umluvy SOLAS dodržovat normy a e, přísné bezpečnostní standardy. Jinak e, by e, rizika narůstala, zejména v případě offshore. Tam vidíme ta rizika i všechny problémy související s průmyslovými plavidly. Takže v tomto ohledu předložíme některé pozměňovací návrhy. A pak, pokud jde o aplikaci na osobní plavidla, eh, tady bychom eh, rádi slyšeli eh, posouzení komise, i když se jedná o program REFIT. Existují vůbec technické studie o Eh, vyšší či nižší míře bezpečnosti u eh, lodí z, eh, z hliníkového obalu nebo hliníku, protože v případě hliníkového nebo ocelového opláštění lodí, eh, například eh, eh, rybolovných, docházelo k častým nehodám. Proto by mě zajímalo, zda existují technické studie k tomu. Děkuji, předám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme hovořili, kolegové také konzultovali navzájem s eh, účastnými stranami. Dovolte mi tedy, abych hovořil o jejich názorech. Myslím si, že eh, stanovisko paní Balbao je velice dobré a zde hovořím o všech otázkách. <clears throat> Nebudu vám eh, zde detailně říkat, s čím souhlasím. Rád bych zmínil jenom několik krátkých otázek, které je třeba ještě vyjasnit v tomto textu. Takže co se týká toho eh, jednotného, eh, jednotného portálu, tak si myslím, že jsme hovořili o těch vnitrostátních jednotných portálech a já bych rád věděl, jak tento systém toho vnitrostátního jednotného portálu eh, se stane systémem evropským, nebo jaká bude spolupráce mezi těmi různými systémy těchto jednotných portálů národních. Máme různé systémy, které Eh, zachovávají údaje a já bych rád věděl, co se bude dít s těmito údaji a co je třeba s těmi, ty, těmi, těmi údaji udělat po určité lhůtě. Je třeba je tedy zničit po určité době, ale jakým způsobem a přesně kdy tedy, to bych rád věděl spíše do detailu. A když se podívám na ty lhůty, tak všechna eh, ty lhůty se tady zkracují Eh, což je velice ambiciozní, my s tím souhlasíme, ale eh, jenom tehdy, pokud budeme mít dostatek času, abychom eh, ty údaje mohli zpracovat. Proto já bych rád věděl, co si o tom myslí komise, pokud komise tedy souhlasí s tím zkrácením lhůt. Ty, to jsou moje první dvě minuty a e, pak promluvím ještě e, k stanovisku pana Riketa. Myslím tedy, že máme ještě dvě minuty protože jsem ještě stále... Ne, vám připomínám, máte dvě minuty k a to neznamená, že máte dvě minuty na každou zprávu, na každé stanovisko. Máte globálně dvě minuty. Čili, pane, vy, vy jste, vy jste, mm, bohužel už, máte ještě 30 eh, vteřin pro to, abyste položil otázku pro Riketovi. Děkuji. Děkuji. Ale eh, já si myslím, že bych měl mít dvakrát dvě minuty, protože já jsem stínový zpravodaj ke dvou námětům, takže já prostě chci poděkovat panu Riketovi, který eh, velice dobře hovoří o těch paralelních problémech těch dvou textů a souhlasíme se stanoviskem pana Riketa. No vidíte, není potřeba ani těch dvou minut, abychom řekli, že práce pana Riketa je úžasná. Paní Fosterová, je to na vás, máte dvě minuty mimo mikrofon. Paní Foster dělá první zprávu, já druhou a ona musí odejít do výboru pro rybolov. Je tam první stínová zpravodajka, proto by měla být na řadě, aby promluvila. Prosím, máte dvě minuty. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem stínová zpravodajka k zprávě paní Bilbao a proto se omezím pouze na tuto zprávu. Ví, eh, vítám cíl tohoto úsilí, to je zajistit eh, bezpečnost cestujících, ta nemá být ohrožena eh, nadbytečným nebo nadměrným nákladem. Informace by měly být zaznamenávány v Národní elektronické databázi pod kontrolou příslušného orgánu členského státu. Cílem je usnadnit při přístup k informacím v případě nehod. A také vítám eh, navržená jasná pravidla ohledně zpracovávání a archivování eh, osobních dat provozovatelem lodě a také členského státu s cílem zajistit shodu s směrnicí o ochraně osobních dat. Je velmi důležité chránit i eh, malá eh, eh, přepravní plavidla před nadměrnou byrokracií. Informace o osobách na lodi by měly být také použity v zájmu ochrany před sabotáží nebo piráctví. Děkuji. Paní Foster, máte slovo. Děkuji. Já se vyjádřím ke zprávě pana eh, Rikého eh, pokud jde o lodě typu Roro. Byly to, eh, byla to vynikající zpráva. Zdá se, že ani nevyvolá velkou kontroverzi ani na komisi a my ji podpoříme. Pokud jde paní Dutu. My jsme měli velmi e, dobré zasedání stínových e, zpravodajů. Vítáme e, pozici komise i rady, pokud jde o změnu aktu v přenesené působnosti na provádějící a také to je v souladu se s umluvou SOLAS. E, stále ještě máme e, problém, e, pokud jde o požadavek doplňkového nebo přidatného bezpečnostního zařízení. To musíme ještě řešit a tím se dostávám také k výjimkám. O nich, o nich jsme hovořili dopodrobna, ať už se jedná o lodi anebo Eh, tedy lodě různých eh, typů. Je nutno, že musíme být vždy v souladu s Mezinárodní námořní organizací a eh, určitě se nesmíme dostat do nějaké nevyhovující situace, kdy nebudeme v souladu s pravidly IMO. Takže tady je to jasné u plachetnic. Pokud jde o transparentnost, na tom není nic špatného, ale jde pouze o to, kdo bude mít přístup k těmto informacím. Jsou to eh, bezpečnostní informace eh, převážně, takže si myslím, že eh, by k ním neměl mít přístup kdokoliv. Chci poděkovat také dalším stínovým zpravodajům. Myslím, že jsme to téma pokryli zevrubně a uvidíme, za to dotáhneme do zdárného konce. Děkuji vám. Parola Paní Kilenen. kauppaa käsittelevistä raporteista. Děkuji. Jsem ráda, že projednáváme tuto zprávu právě tento týden, kdy je týden loďařství v Bruselu. A tady se zabýváme především bezpečností cestujících. Později se ještě budeme této zprávě věnovat a předložíme pozňovací zprávy. My musíme u bezpečnosti také zachovat princip proporcionality. Nesmíme naše požadavky na operátory provozující osobní lodě přehnat. Já očekávám dobrou diskusi se spravodajem a já také bych chtěla se vyjádřit za kolegu z Kologlu. My předložíme také určité pozňovací návrhy týkající se sociálních záležitostí. To je vše. Děkuji vám. Děkuji paní Kinonem a pan Rike, který má otázku. A e, mám jenom jednu poznámku k paní Ajuto, která hovořila o tom hliníku. To je otázka, která se mě týká, protože eh, samozřejmě nemá všechny kvality jako ocel, má specifické vlastnosti a nemá úplně stejnou odolnost. A když my vyloučíme ostatní materiály, tak není vůbec důvod k tomu, abychom tam nechávali ten hliník. Já to říkám, protože eh, to, že tam začleníme hliník, tak to samozřejmě se bude týkat všech loděnic, které pracují s hliníkem. Je to dost francouzská specificita, to je jasné, ale existují i různá eh, zaměstnání, teda jsou jich tisíce, která tím budou ovlivněna. Čili kdy, když tam vložíme tak to striktně hliník, tak na to není vůbec žádné ospravedlnění, protože spousta jiných materiálů bude vyloučena. Já si myslím, že v současné době by bylo dobré, kdybychom vyloučili nebo bychom měli udělat speciální odbočku pro tento problém, ale mně se zdá, že to objektivně ani subjektivně nejde obhájit. Děkuji, pane Rikete. A nyní pan Taylor. Pan Kistela. Děkuji, paní předsedkyně. Já se vyjádřím ke všem třem směrnicím a jejich přeskumu. Mám několik otázek a také ještě několik obecných záležitostí. Já si také uvědomuji, že školení pro personál je důležitý, ale nespadá do oblasti působnosti směrnice. Ale Evropský parlament musí trvat na tom, aby Evropská komise i EMSA se snažili zlepšit školení lidí pracujících v této oblasti. To se týká jak trajektu, tak i výletních lodí, kteří, e, protože na těchto lodích musí personál v krizových situacích pomáhat cestujícím. A pak tady také je zapotřebí přeshraniční e, spolupráce mezi záchrannými týmy protože mnohé řeky tvoří hranice a my si musíme uvědomit, že příslušné orgány jsou vnitrostátní, ovšem musí dobře spolupracovat v krizových situacích a musí mít záchranné systémy, které budou nastartovány na obou dvou stranách hranice. A já chápu, že RIFIT má zjednodušit stávající legislativu a má také dát tyto předpisy do souladu s jinými předpisy, například SOLASu. A mě by zajímalo, zdali tato záležitost také zlepší provádění těchto předpisů a směrnic. A pak je tady otázka toho, zdali jako výbor budeme spíše pro akty přenesené pravomoci nebo pro prováděcí akty. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám. Pa... Pani... Merci, madame le Děkuji, paní předsedkyně. Ty dvě směrnice, eh, jakožto i ta nová směrnice o bezpečnosti, eh, splňují eh, celkem svoje cíle. Jsou to návrhy třech eh, zpravodajů a zdá se mi nezbytné říci, že jsou velice dobré. Co se týče registrace eh, pasažerů, tak si myslím, že paní Bilbao, která hovoří o předávání údajů, ale která chce i automatické zničení těchto údajů po té, co to není užitečné, tak to se mi zdá, že by to bylo dobré a vylepšilo by to po aplikaci této směrnice. Co se týče eh, kontrol, tak eh, to určitě usnadní práci všem provozovatelům. A tak, jak je to navrhováno panem Rikitem, tak to určitě povede k lepšímu demokratické, k lepší demokratické kontrole. Eh, trochu mě zneklodňuje návrh toho, že by se zde rozdělily inspekce na Eh, přístavní vnitrostátní inspekci a na eh, vnější inspekce, to se jedná o eh, pružnost, která nicméně riskuje, že by se že by se provozovatelé dostali do těžkých podmínkách, do těžkých podmínek tak se to děje například u těch ehm, low-cost společností. A co se týče bezpečnosti, tak paní Ajuto přináší pozitivní prvky do té směrnice, která je již sama o sobě velmi dobrá. Ale eh, v začlenění eh, těch hliníkových plavidel do této směrnice se mi zdá ekonomicky eh, škodlivé a vlastně nerealizovatelné. A vy jste to řekl pane, a říkáte, že by to také bohužel vedlo ale k, ke ztrátě zaměstnání. Co se týče plavidel menších než 24 metrů, tak tam eh, je to v pořádku. Ten princip subsidiarity tady ale je často vyloučen. Co se týče těch eh, té směrnice, tak by bylo potřeba ještě upřesnit mm, aktiv eh, v přenesené působnosti. Děkuji. A nyní slova paní Demonty. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat zpravodajům i stínovým zpravodajům za ty krátké poznámky. Mám krátkou poznámku k těm třem eh, zprávám. Je dobře, že jsou tady specifické normy na úrovni eh, národní, ale je důležité, aby došlo i k harmonizaci na evropské úrovni. A to především tehdy, kdy tato, eh, tato harmonizace by mohla poškodit konkurenceschopnost, čili je třeba, aby ta harmonizace byla mm, správná. Co se týče registrace eh, cestujících, tak je důležité, aby zde byla rovnováha mezi potřebou mít ochranu osobních údajů a zároveň, mm, aby zde eh, byly zajiš, bylo zajištěno bezpečí. A ještě dvě poznámky. Je správné, že Eh, se eh, bere v potaz, že ne vždycky je na lodích internet, je třeba tam mít také alternativní systémy, takže ten návrh je zcela moudrý. Eh, zpravodajka ho správně poznamenává. A co se týče článku 1, článku 1 bodu 11, tak tam si myslím, že je dobré, by tam byly přenes, akty přenesené působnosti v té mm, lhůtě pěti let, případně i v vnější lhůtě. A nakonec eh, k té zprávě kolegy Aju, kolegyně Ajuto. Myslím si, že jak ona navrhuje, by bylo vhodné, abychom měli pravidla i pro a plavidla, která jsou menší než 24 metrů, aby tedy existovala proporční pravidla i tady pro tyto lodě právě pro zabezpečení jejich bezpečnosti. Děkuji. Děkuji, milí kolegové, a nyní slovo panu Vandelinovi, prosím. Děkuji, paní předsedající. Chci se zaměřit na bezpečnostní předpisy a normy pro osobní plavidla a mám tady konkrétní otázku. Pokud se týče definice pro tradiční plavidla, tak tady musím říci, že komise tady navrhla novou definici a v důsledku této nové definice jsou vyloučena plavidla, která byla před rokem 1965 eh, osobními loďmi. A historické lodi, které dnes dopravují cestující, eh, nebyly vyrobeny jako osobní plavidla. Dříve to byly tažné čluny, nebo to byly ledoborce a tak dále. To je definice 2059. A pokud bychom z ní vycházeli, tak bychom tento problém neměli. A proč si komise myslí, že musíme nově formulovat definici pro osobní lodi, proč bychom neměli použít tu starou? Conseil économique et social a eh bien vouloir... Ráda bych eh, vyzvala eh, zástupce ekonomické sociálního výboru. Máte tři minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tři minuty, tři návrhy. Předložili jsme tři stanoviska z listopadu, protože už 18. října jsme o tom hlasovali. o té doby to máte k dispozici. Já jsem se v podstatě chtěl zaměřit na zprávu, kterou jsem předložil já, a sice inspekce. Zejména na ty inspekce, které nám ukázaly, že je eh, nutno racionalizovat. Program REFIT již vyjevil že je to možné a nutné, aniž bychom pozbyli milimetru bezpečnosti pro mm, cestující, ale předpokladem je dobrá spolupráce. To jsme e, konstatovali a může to výrazně přispět k tomu, aby e, plavidla mohla být kontrolována jak na moři, tak v přístavech a aby tato plavidla byla také e, komerčně vytížena. Pak ještě jeden bod, na který jsem chtěl poukázat. E, je to několik technických připomínek, které by měly vést ke zlepšení spolupráce. Jedním z návrhů který jsem chtěl nadnést, je tento. My navrhujeme, aby bezpečnost pasažérů a skupina expertů, respektive pracovní skupina expertů pro bezpečnost cestujících lépe spolupracovala a tím pádem se vše zjednoduší. A pak ještě jeden bod, který považujeme za velmi důležité, důležitý, a nechci to zastírat, totiž eh, eh, parametry eh, rizik u státních přístavních inspekcí lodí v případě důkladných inspekcí Eh, musí být dodržen článek 11 eh, eh, a to znamená jinými slovy, že jsou to členské státy, které musí koordinovat inspekce. A pak ještě jeden další bod o definici pravidelné služby. Je to jenom směrnice a mohlo by docházet k rozličnému výkladu, k tedy různícímu se výkladu a proto eh, navrhujeme eh, zavést seznam eh, času příjezdu a odjezdu. Děkuji. Aha. je tedy, jsou tady dvě otázky na komisi a to je to jednotné ten jednotný portál. A jsou tady také otázky sociálního typu, otázky lhůt mezi eh, povinnými inspekcemi. Doufám, že vy nám hezky odpovíte velmi konkrétně, takže máte slovo. Paní Košinská. To je paní Košinská, řekla jsem to dobře? Ano. Ano, eh, Košenská, dobré odpoledne a děkuji paní předsedkyně, děkuji za udělení slova. Vím, že čas eh, kvapí a proto budu stručná. Dovolte, abych napřed pochválila eh, všechny autory za práci a také za to, že se výbor rozhodl projednat ty tři zprávy najednou a dohromady. Není to ten nejsnažší přístup, ale na straně druhé se zabýváme vlastně bezpečností lodí, a proto mm, nám to možná umožňuje eh, lépe vyhmátnout synergie, které eh, nabízejí tyto eh, legislativní akty. Já proberu otázky a pak mm, velice ráda budu diskutovat přímo se stínovými zpravodaji a zpravodají, než uzavřeme mm, tyto tři smlouvy nebo zprávy, pardon. Takže napřed eh, ke zprávě paní Bilbao. Mnoho z pozměňovacích eh, návrhů předložených zpravodajkou jsou velmi eh, hodnotné. Na některé se budeme muset ještě hm, důkladněji podívat. Například na tu otázku eh, prodlevy eh, v eh, vykazování dat cestujících. Zdali by to mělo být 10 minut nebo méně, více, mm, to musíme zvážit. V podstatě tady není velký rozdíl mezi 10 a 30 minutami, ale zaznamenala jsem i z komentářů členů výboru, že upřednostňují asi kratší lhůtu, ale současně musíme naprosto zajistit, že když to již bude v platnosti, mm, bude tady tady jasno eh, pro všechny provozovatele, co znamená 10 minut a od kterého okamžiku se těch 10 minut začíná eh, počítat. Eh, takže promiňte, že mm, přicházím s takovýmto detailem, ale hovoříme-li o krátké době nebo lhůtě, je nezbytné, abychom všichni měli jasno v tomto časovém intervalu nebo časovém pojmu. Dále, systémy informačních technologií, které budou použity v rámci toho jednotného portálu. Eh, na straně eh, jedné eh, uznáváme, že to nejdůležitější a vůbec cíl hm, celého procesu je dobře, dobře fungující systém, který umožní snadné podávání zpráv a informací všem, mohlo by být lákavé mm, poukázat na systémy v tomto ohledu, které již jsou v provozu, ale chci připomenout, že členské státy eh, pracují na implementaci vnitrostátního jednotného portálu již déle než 6 let a eh, při pohledu na eh, dobu transpozice ve směrnici, tak přístup komise je takový, že bychom se měli snažit o eh, vytvoření časového rámce, který eh, bude eh, jednoznačný. Pokud by se jednalo o nepropojené systémy, které by sloužily pouze jednorázovému použití, tak by to bylo něco jiného bereme na vědomí eh, podněvací návrh o cestujících, kteří potřebují zvláštní pomoc, asistenci, pokud jde o eh, vykazování eh, pro komisi, ať už je to sedm let nebo více, tady se k tomu ještě vyjádříme později. Chci pouze uvést, že když komise spolupracuje s členskými státy na základě informací, které vyžadují další kontrolu nebo inspekci nebo verifikaci souladu, tak určitě je eh, nutná určitá doba a proto eh, je eh, asi lepší lhůta těch šest měsíců než tři, tak jak je to nyní v návrhu. Několik připomínek k času vykazování eh, údajů cestujících eh, zde již zaznělo. Pokud jde o limit cest, proč 20 námořních mil a ne um, tolik, kolik je uvedeno v umluvě SOLAS. Když tam zahrneme 20 námořních mil, pak 90 vnitrostátních plaveb anebo plaveb, eh, plaveb relevantních eh, bude eh, vyloučeno z rozsahu platnosti nebo působnosti. Bylo to tedy navrženo proto, abychom vytvořili rozsáhlejší a komplexnější rámec, který bude pokrývat i plavby, které jsou relevantní z hlediska bezpečnosti cestujících v souladu se směrnicí. Pokud jde o otázku pana Taylora, po eh, provádění, tak my doufáme, že jakmile vyjasníme eh, rozsah působnosti a jakmile odstraníme nedorozumění, zejména eh, v kompetencích, tak bude i provádění snažší. To je tedy ta motivace celého toho přístupu REFIT. K této konkrétní zprávě už dále vlastně nic nemáme. Ještě zde padla otázka po sociálním rozměru, k tomu vlastně nemám co eh, dodat. Ehm, jakmile obdržíme pozměvací návrhy, tak se k ním vyjádříme. Ale padla zde poznámka o nezbytném výcviku posádek a jak mm, jednat v nouzových situacích. Já mám dojem, že eh, rámec eh, výcvikový rámec existuje a v rámci mm, kontroly e, se e, zaměřujeme také na tento výcvikový rámec na příští rok. K tomu se ještě vyjádříme, ale pokud je o přezraniční spolupráci, tak e, je pravdou, že v rámci vnitrostátní navigace mohou vyvstat určité problémy eh, s nehodovostí, ale eh, v takzvaně námořním světě je spolupráce eh, záchranných a pátracích útvarů příkladná a sotva se najde případ, kdy, se to, kdy, kdy to nefungovalo kde by to mohlo být komplikované, je spíše ta eh, pozemská dimenze eh, spolupráce a tady eh, je nezbytným předpokladem lepší sdílení informací mezi útvary, informací o údajích o cestujících. Pokud jde o zprávu paní Ajuto a obecně o e, bezpečnostní standardy lodí. Tak jedna taková obecná poznámka. Cílem návrhu bylo e, vztáhnout se k standardům, které už existují v mezinárodním měřítku. V zprávě o refitu jsme uvedli určité statistické údaje o chování eh, lodí z hliníku i oceli, ale v této chvíli záměrně se v tomto návrhu nechceme vztahovat k, na, k standardům, které ještě na mezinárodní úrovni neexistují a proto některá plavidla ještě nejsou e, pokryta nebo zahrnuta, ale to neznamená, že jakmile budou standardy dohodnuty na mezinárodní úrovni, tak by ne, nebylo možné je zahrnout do směrnice, právě naopak. Pak zde padla otázka po rybolovných lodích. Existuje mezinárodní úmluva vztahující se k těmto rybolovným plavidlům ale ta není stoprocentně funkční, ale jelikož se jedná vlastně o proces v rámci refitu, tak zahnutí rybolovných lodí do tohoto rámce nebude možné, protože by to výrazně změnilo rozsah působnosti této eh, legislativy nebo legislativního aktu. Tím chci pouze říci, že také těsně spolupracujeme s kolegy v generálním ředitelství MARE a určitě eh, jim vaši otázku zprostředkujeme. Ještě se chci vrátit k otázce, otázce po standardech. Ehm, Tady jste se, e, jak se definují tradiční e, lodě. Pravdou je, že je, se jedná o osobní eh, eh, lodi, které byly skonstruovány eh, před rokem 1965, ale nikoli poté. A naším cílem mít legislativní akt, který bude mít velmi široký záběr. Není v zájmu nikoho mít tady směrnici s úzkým záběrem. Nechceme, aby došlo k zúžení definice historických lodí. Looking at um, there was also there was again it also came in in, in Mrs. Ayuto's uh... ve zprávě paní Ayuto eh, je také zmínka o přidatných eh, standardech nebo pokynech. My se domníváme, že vztahovat se k mezinárodně dohodnutým standardům je správné. ale ne pokud jde o e, specifické typy e, lodí. Tam budeme muset e, ještě i zohlednit princip proporcionality. there was, I'm just looking whether I have missed any major question on standards I've spoken. Sorry. It's good that there are so many of us here. Je dobře, že nás je tady tolik. Otázka hliníkových lodí tady byla několikrát nadnesena. E, záměrně je jedna z pohnutek tohoto návrhu snaha zajistit, aby hliníkové lodi, které již existují, byly eh, pokryty eh, směrnicí tak, abychom zajistili, že budou tak bezpečné jako ocelové eh, lodi. Tím chci říci, že je zde několik prvků eh, týkající se kost, konstrukce hliníkových eh, lodí, kde musíme zajistit skutečně tak vysoké standardy jako u eh, ocelových lodí. A kolega správně naznačil, že to je velmi choulostivé téma v této době v rámci agendy komise. Ještě jsme ale nevstoupili do fáze trialogu, proto se v této chvíli k tomu nebudu více vyjadřovat. A myslím, že to bylo vše. A e, kromě toho e, se obávám, že jsem výrazně přesáhla časový limit, za, zač se omlouvám. Děkuji. Ale bylo důležité vyslechnout si tyto odpovědi a, a jenom rychle ještě poslanci, kteří se chtějí vyjádřit každou, ka, pro každého jednu minutu, každý ze zpravodajů, protože e, myslím, že i vy budete mít nějaké otázky a připomínky. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Zdá se mi, že se zde shodneme na tom, že je třeba harmonizovat a zjednodušit tuto směrnici a že je třeba i eh, snížit i kompetence komise, co se týče aktů v přenesené působnosti a eh, souhlasím i s tím, že je třeba ochránit údaje. Musí být používány zcela v souladu s cíly a ne pro něco jiného nebo pro nějakou širší, nebo nějak pro nějaké širší použití. A potom, co se týče těch údajů, tak se říká, že eh, možná by stačilo uvést jenom věk. Eh, hovorilo se o těch registrech, aby v případě nějakých ne- nehod eh, by bylo možné zjistit, koho se ta nehoda týká. Takže ano, E, ten věk je informace, ale to nestačí. Je třeba e, identifikovat takovou osobu, která je obětí případné nehody, takže e, ten věk naprosto nestačí. Pak, co se týče toho evropského registru a propojení těch vnitrostátních registrů, těch portálů, tak komise říká, členské státy už 6 let zpracovávají tyto vnitrostátní portály, ale oni nefungují. E, nefungují. E, uplynulo šest let a chtěli jsme mít alespoň trochu e, minimálně koordinace, ale ještě jednou je vidět, že tyto vnitrostátní portály vlastně nefungují. Čili já říkám, že je třeba tu situaci vylepšit a je to trochu provokace. Nejdříve, než budeme hovořit na, o tom evropském registru, o tom evropském portálu, tak je třeba eh, vylepšit ty vnitrostátní. A nakonec to, co se týká těch 30 minut nebo 10 minut, tak komise uvažuje eh, tak, eh, že my bychom radši, radši hovořili o těch deseti minutách, ale nevíme vlastně, a jak v třiceti, tak v deseti minutách nevíme, od uh, jakého okamžiku se odvíjí těch, těch, deset, odvíjí těch deset nebo třicet minut. Ano, ano, už končím. Opakuji, je třeba i tyto body vyjasnit. I když vyšlo jenom o deset minut, je třeba říct si, od kdy těch deset minut vlastně se počítá. Ten problém se nemění, jestli deset nebo tři minuty. Takže to je odpověď mých kolegů. Dovedu si představit, že máme málo času, čili shrnuji. Souhlasím s tím, co řekl pan poslanec Foster. Musíme samozřejmě eh, přijmout standardy IMO a nebudeme eh, zužovat, budeme se snažit harmonizovat a budeme se snažit odstranit ty eh, vakua. Co se týče hliníku, ano, je pravda, že ve směrnici není eh, definice té, eh, toho stejného materiálu, ale je pravda, že v kapitole 2, přílohy 2 jsou definovány požadavky v případě, že tam jsou nějaké části z vyníku, čili úplně vyčlenit, a to vlastně patří do směrnice, čili úplně vyloučit ten hliník, to by znamenalo, že bychom vlastně úplně přeskočili ty rovnocené materiály. Já chápu, že Tady, co se týká hodně Francie, tady je ta potřeba ochránit eh, pracovní místa, průmysl. My samozřejmě nechceme jít proti tomu, ale měli bychom najít společně nějaké řešení. Řešení, které by mělo eh, být v zájmu bezpečnosti. To je cíl pro nás, pro všechny. Takže myslím, že bychom měli pracovat společně, abychom našli společné řešení. Děkuji, paní Ajuto. Pan Rike, eh, dobře, já děkuji. Děkuji všem všem, kteří se zúčastnili této diskuze. Já jsem to vyslechl s velkou pozorností. Jenom dva body jsem chtěl zmínit. Paní Montero, tam eh, ty sezónní práce, to neznamená, že tam kvůli tomu musí být nějak vyčlenění. Naopak, oni mají mnohem víc, eh, mnohem větší zjednodušení než ty, co pracují celý rok. Čili tam eh, ten návrh dvou měsíční inspekcí je vlastně v pořádku, je to mnohem jednodušší je to vlastně jednodušší, když člověk nepracuje celý rok, čili to bychom je neměli z toho vylučovat naopak. Eh, tam by bylo potřeba provést specifické inspekce právě protože oni pracují asymetricky. A co se týče toho personálu, takže při inspekcích všech, eh, vš, všechno se velice dobře eh, detailně kontroluje, co se týče personálu. Eh, každý týden oni musí všechno zapisovat, všechno musí být zaznamenáno, podepsáno. A ta, eh, to školení, to se netýká inspekce, ale inspekce vlastně jenom kontroluje, zda ti lidé byli vyškoleni a zda to probíhá v pořádku, čili tam není třeba to nějak upřesňovat. Tak eh, všechno, co jste mi řekli, to jsem si zaznamenal, i to, co řekla rada a komise. Děkuji. Děkuji panu Riketovi, takže je to opravdu vážná diskuze, ty pozměňovací, pozměňovací příspěvky se budou týkat jednotlivých zpráv. Pozměňovací návrhy budou předloženy 9. března, to je lhůta, v poledne. A budeme pokračovat, děkuji zpravodaji a budeme pokračovat dalším bodem našeho programu a jedná se o finanční pravidla vztahující se na souhodný rozpočet Unie. Je to um, um, návrh který je předkládán e, výborům pro rozpočet a navrhovatel je pan Wim van de Kamp a vy máte možnost nám prezentovat tedy toto stanovisko. Paní předsedající, děkuji vám za slovo. Možná, že bychom se ještě měli podívat na plánování této schůze, protože tady byly tři zprávy během jedné hodiny, což bylo hodně. Já jsem získal ten dojem, že zpravodajové by bývali se rádi ještě vyjádřili. A nyní se dostáváme k omnibusu tak se jmenuje toto nařízení. To je finanční nařízení zabývající se sestavováním a čerpáním rozpočtu. A zde výbor pro dopravu předložil návrh na změnu tohoto nařízení eh, číslo 54 a tady máme výhradní pravomoci a můžeme zde zpracovávat stanovisko. TRAN, REGI, výbor pro zaměstnanost AGRI a ITRE také mají výlučné pravomoci k určitým částem v návrhu svého stanoviska jsem se zabýval především kombinovaným financováním, neboť eh, tady jde o to, abychom vytvořili větší mix finančních nástrojů, při financování nákladů v infrastrukturálních projektů. Tady jde především o změnu nařízení CEF. Také u jiných částí lze provádět změny, ale to nespadá do mé části. Jestliže členové by chtěli změnit ještě další části, tak prosím, eh, udělejte toto přes jiné výbory, například rozpočtový výbor nebo výbor pro kontrolu rozpočtu. Já jsem připravil celou řadu pozměňovacích návrhů 1 až 4, to je první skupina návrhů. Tady se vysvětlují určité technické součásti návrhu komise, potom druhá část, tady bychom chtěli eh, požádat komisi či uložit jí povinnost reportování při této facilitě, neboť my musíme přesně vědět, co se budou v budoucnosti odehrávat. Potom třetí skupina pozňovacích návrhů se týká rozšíření kombinovaného eh, financování a eh, já si myslím, že bychom měli využívat co nejvíce zdrojů financování, protože my víme, že v některých zemích existují velké důchodové fondy, které by chtěly investovat a také zde PPP nefunguje vždy dobře. A právě proto musíme hledat další zdroje financování. Pokud by nám měly finance zůstat, pak se mají vrátit posléze do nástroje pro propojení Evropy a nesmí se ztratit jednoduše v obecném rozpočtu v rámci EFSI. Děkuji vám, pane van de Kampe. A nyní žádám o slovo pana Riketa. Děkuji, paní předsedající. Vyslechl jste si eh, velkým zájmem toto zprávu, je to výborná zpráva, to mě strašně nepřekvapuje, ale dva body. Eh, takže tady se hovoří o, o podpůrném mechanismu, o mechanismu na propojení Evropy. Ale k tomuto tému je třeba říct, že v, tom, v té části A toho rozpočtu, tam, kde se mě obracím na rozpočtový výbor, tak tam to už není možné s tím novým nařízením. Čili členové vlastně už nemohou předkládat pozměňovací návrhy, to budou mít eh, v gesci jiné výbory. Já bych chtěl vědět, zda můžeme toto tedy diskutovat v sekci A Protože ty, kteří se, ti, kteří nesledují ten rozpočet, tak možná nevědějí. Tady se hovoří o obecném eh, souhrném rozpočtu, čili nebudeme moci předkládat tyto zprávy k tomu souhrnnému rozpočtu. O dvě poznámky. Dvě poznámky k této zprávě. Souhlasím s tím, že je to naprosto zásadní otázka Hovoří se o investicích na eh, dlouhou dobu, hovoří se o té schopnosti, jak dát dohromady různé mechanismy, abychom posílili financování. Ale e, mám dvě eh, poznámky. První. Kde budeme hledat finance pro to, abychom posílili ten mechanismus Junckerova plánu? V tom propojení Evropy to je to je fond, ale ty ne, ten ne, patří do eh, obecného rozpočtu. V obecném rozpočtu existuje, eh, existují regionální fondy a tyto fondy regionální se dělí na fondy pro konkurenceschopnost a pro soudržnost. Já jenom připomínám, aby eh, to všichni měli dobře na paměti. A a je třeba tedy, abychom mohli přistoupit k tomu mechanismu blendingu, abychom mohli podpořit EFSI za podmínky, že, že to řízení tedy toho rozpočtu to povolí, ale tak tomu neba, nebývá. Je třeba vidět, zda u toho fondu pro soudržnost, o to se jedná, zda by nebylo e, možné změnit pravidla, e, která vlastně nepovolují předělovat finance do e, jiných rozpočtových položek. Takže eh, tak byste potom měli jenom možnost mimo rozpočet, eh, finančních prostředků mimo rozpočet. A druhá věc, která je velmi důležitá, je ta, že musíme vyžadovat, já nevím, jestli to můžeme takto tedy dát do návrhu nebo do nějakého bodu udůvodnění, když eh, se hovoří s lidmi, kteří Eh, hovoří o EFSI a o dopravě, tak tito lidé si velice stěžují, že že eh, tam, ne, tam nechtějí oni přibírat rizikum za, riziko za ztráty. Eh, rozpočet Evropy, čili ty peníze, ty, má, ten, ty mají záruční fond ale přitom se říká, ne, tak ty první ztráty to musí pokrýt investor. Ale to e, není úplně v pořádku, takže já si myslím, že když e, máme víc garančního fondu a dáme peníze do subvencí, tak vlastně snížíme riziko a zvýšíme adicionalitu, ale když dáme peníze na e, podporu, tak to bude lepší. bylo by třeba, aby Bey taky eh, si na sebe vzala ten zodpovědnost za to riziko při těch prvních ztrátách. To je velice důležitý námět. Merci, monsieur Riquet. Je laisse la... Děkuji, pane Riquetovi, pan Kramer. Děkuji vám, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za jeho zprávu, kde zpracoval zásadní body a to je především povinnost reportování. V rámci Junckerova fondu byly vydány miliardy, ale my nevíme, máme žádnou analýzu, ale my nevíme, co se s penězi stalo. Zdali byly uskutečněny cíle EU, my chceme chránit klima, chceme chceme zlepšovat také zaměstnanost. A proto se musí nejdříve provést analýza a musíme vědět, kam peníze tekly. Některé příklady jsou pozitivní, některé jsou negativní, ale také víme, že někdy teče peníze do korupčních kanálů. To znamená podpora PPP. PPP eh, je dobrá věc, ale musíme přesně vědět, co se tam odehrává. Musíme PPP kontrolovat vyjednávat. Když jsem navštívil Švýcarsko, tak jsem se ptal na PPP a švýcarská vláda mi řekla, že toto nedělá. A já jsem řekl, my o tom diskutujeme v Evropě, ale Švýcarsko říká, že ty projekty, které jsou dobré, udělá stát eh, raději sám. A potom eh, ty, co jsou méně výhodné, stejně soukromníci nedělají. A také v Německu Německu projekty PPP byly z 90% dražší, než když by je prováděl stát. A my musíme toto všechno uvést na pravou míru. My všichni známe korupci, ale já tady chci zmínit jeden bod v Španělsku. My jsme před deseti lety navštívili Španělsko a e, neustále jsme viděli potom e, čísla, e, viděli jsme také jednotlivé cedule, že všechno bylo financováno z EU, ale jezdilo tam velice málo nákladních aut. Ale pak jsme tak viděli, že mnohé auta, nákladní auta jezdí především na normálních silnicích, protože tam se neplatí mítné. A také Eh, se financovaly dálnice ve Španělsku a eh, nyní stát musí vykoupit infrastrukturu, silniční infrastrukturu zpět, protože eh, zhotovitelé zbankrotovali. No, bylo to dohodnuto tak, že zisk tekl do těchto společností, ale stát se za stát řekl, řekl, že veškeré negativní dopady ponese sám a nyní musí zakoupit finanční infrastrukturu. Jak je toto možné? Protože tento koncern se skládal ze stavebních společností a tyto společnosti viděly jenom svý zájmem a vybudovali dálnice, kterých se vůbec nejezdí a tím pádem nemohli tyto dálnice financovat mítným. Tyto eh, koncerny měly pouze zájem o výstavbu dálnic a ne o jejich provozování. A tenkrát tomu bylo tak, že ve Španělsku dálnice na kilometr byla dvakrát tak drahá než v Německu. Když toto porovnáme, tak je to absurdní. Bylo to, byla to maskovaná korupce, která se tam odehrála. A proto se musíme dívat na to, jak všechno probíhá. A musíme například eh, se chtěl eh, postavit most přes eh, Mesinskou úžinu a tento most navrhl Berlusconi, Prody ho potom vyškrtl. A u Turína tam mají být, má být vydáno 26 miliard a tam mají jezdit jenom o dva vlaky navíc denně. Takže komise se musí poučit z chyb minulosti. My nemůžeme se dívat pouze na peníze, že všechno byl, by bylo skvělé, ale posléze je výsledek neuspokojící. Takže si myslím, že zpráva Vima je skvělá a my musíme požádat komisi a radu, aby nám poskytovali veškeré informace informace, neboť my eh, do dneška nemáme informace, co se stalo s Junkrovým fondem eh, v oblasti dopravy. My nevíme, jaké projekty byly schváleny, které byly zamítnuté, neznáme žádné zdůvodnění a my jako parlament máme minimálně právo na informace. Tady eh, zástupce komise pokivuje a myslím si, že to je opravdu jediná cesta vpřed. Děkuji vám. Děkuji, pane Kramere. Paní Kilenen. Chci poděkovat panu van de Kampovi za jeho stanovisko. Já bych chtěla také mít jasná pravidla v oblasti financování. Já jsem znepokojená tím, zdali opravdu financování se dostane až k malým a středním podnikům, které musí být životaschopné. A já se obávám, že, na, že tyto podniky příliš nezahrujeme. V souvislosti v EFSI vidíme, že malé a střední podniky se k těmto fondům prakticky nedostanou a my bychom se těmto problémům měli věnovat musíme vytvořit transparentní prostředí. A za druhé je to taková nahodilost financování a fondů. Vy jste zajisté si všimli toho, že samozřejmě tady e, my také hovoříme o robotizaci a o nízkých e, nákladech v oblasti dopravy, ale e, co dělá Evropská unie? My financujeme staré, staromódní projekty a potřebujeme velkou transformaci a musíme postupovat rychle s velkým tempem. A já jsem znepokojena. Já se obávám, že plítváme zdroji a zpomalujeme eh, dobrý rozvoj, ke kterému by mohlo dojít. Eh, jde mi také o to, aby peníze tekly do nízkouhlíkových projektů a také projektů pro bezemisní provozování dopravy. A za to já stále bojuji. Děkuji vám. Pan Nielsen. Tack så mycket. Jag, jag vill bara eftersom jag sitter i REGI, regionala utskottet. Och eh, när eh, många nu vill överföra i kommande... Jag Já jsem také členem och REGI. A eh, chtěli bychom přesunout prostředky z Fondu pro regionální rozvoj do dopravního fondu. Eh, existují některé důležité zásady, které se vztahují eh, na regionální fond. Totiž například eh, v případě strategické infrastruktury musí mít prioritu regionu, regiony, takže tak snadné to není. A zásady musí být právně závazné. A pak je nutno zohlednit ještě další aspekty. A o tom bychom se chtěli domluvit s výborem Regi. To jsem jenom chtěl podotknout. Děkuji. Merci. Děkuji, pane, pane Nilsenova. A nyní se tedy obracíme na Evropskou komisi a zeptáme se pana Marina. Vítáme vás do našeho výboru. A prosím, odpovězte na otázky, které zde padly k tématu rozpočtu. A poté dám slovo našemu zpravodaji, takže dávám vám slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. A nyní přejdu do angličtiny. Je zde celá řada otázek, které padly. Celkově bych řekl, že eh, pozňovací návrhy a komentáře ke stanovisku jsou eh, pro nás v pořádku a velice rádi je eh, vezmeme v potaz. Je to zajímavý podnět do diskuse. My jsme chtěli upravit tu eh, samoregulaci a to se týká pouze nařízení Connect Europe, zatímco probíhá ještě i širší debata o případném propojení se strukturálním fondem a fondem soudržnosti. To je další kapitola. Tam eh, jde o eh, E, společné e, nařízení a e, je to také projednáváno v rámci omnibusu a také v rámci jednotlivých útvarů komise, ale konstatuji, že ta diskuse je širší než pouze o propojení s facilitou Connect Europe. Um, in the structure... Tam opět uh, uh, myslím, že to propojení eh, není zcela jednoznačné. Odpověď musí eh, poskytnout Evropská investiční banka a DG ECFIN je to otázka eh, také ceny, ale nyní zkoumáme možnosti, jak využít EFSI v rámci struktury. Mám na mysli investiční platformu, fond a na tom se pracuje. Pokud jde o tu doplňkovost, k tomu jste se také vyjádřili, tady je nutno si připomenout návrh k FC 2. Nyní spadáme pod regulatorní rámec FC který byl navržen před půl druhým rokem, ale souběžně probíhá i diskuse o omnibusu a o rozšíření eh, FC2 a tam ta doplňkovost by měla být vzata v potaz na návrh komise. A závěrem chci říci, že pokud jde o lepší eh, vykazování informací a eh, tady návrh předložila komise a e, řeší se tam i tato problematika. Myslím, ta problematika doplňkovosti a rozhodnutí e, investičního výboru, že tedy v intencích e, komise se o tom musí transparentněji informovat veřejnost a tímto uzavírám své vyjádření. Děkuji. Je laisse la parole à, à notre rapporteur, monsieur. A nyní slovo panu Wimhem Kopovi. Paní předsedkyně, děkuji vám. A chci také poděkovat svým stínovým zpravodajům, kteří velmi konstruktivně, eh, byť kriticky doprovázeli toto stanovisko paní Ayala Sender, tu musím omluvit, která již nemohla zůstat, jinak by určitě také poznamenala několik kritických pozorování. Eh, sám nejsem schopen zodpovědět eh, všechny otázky. Eh, to bude mým domácím úkolem pro další fázi projednávání a zejména pokud je o připomínku kolega Rikeo a kolegy Nilsna kteří požadují eh, principiální přehodnocení toho, co děláme. A komise říká, ano, ano, vy máte otázky, které se přímo netýkají DG Move, ale spíše DG Regi, anebo také Fond soudržnosti obecně. Kolega Erike, Markus eh, Pieper a Nielsen, těmto třem bych chtěl říci, eh, že patřím k těm, kteří chtějí co nejvíce peněz sloučit do jednoho měšce. Jsem eh, tady eh, velkorysý před časem jsme navštívili Rumunsko a zjistili jsme, že tam e, zůstává e, nebo e, mnoho finančních prostředků vázne ve fondu samotném, protože je nelze vyčerpat na dopravu. A kolega Nielsen má pravdu, je to principiální bod. Nevím, zdali to dokáží nějak vyřešit, ale Rike říká, ano, fondy soudržnosti propojit, sloučit, to by přece jít mělo. a První eh, riziko by bylo na bedrech investorů a nikoli Evropské investiční banky. Eh, na to se musíme podívat, protože máme EFSE a máme EIB od toho, aby takováto prvotní, prvotní rizika eh, pojistila, zajistila. Takže riziko má přebírat investor a už nyní slýchám žaloby nebo stížnosti na to, že Evropská investiční banka se vlastně stala bankou komerční. Vidíme-li to tak, pak eh, se skutečně mílíme. Evropská investiční banka je v tomto parlamentu téměř tak svatá jako pan Juncker, takže musíme být opatrní s kritikou další kolega se zmínil eh, eh, o povinnosti podávat zprávy a výkaz, výkazy. To je do, správné, ale eh, je mi také líto, že ta veřejnost soukromá společenství nebo podniky startují v tomto ohledu tak pomalu. Pokud jde o korupci, k tomu se ještě vyjádřím. Ene zin eh, naar kijken. Wat mevrouw Kilonen zei over de SME's, midden- en kleinbedrijf. A malé a středně velké podniky. Mm, to už kolegové také zmínili, že je nutno se na to podívat ale vždy je snadné říci, postarejme se, vyřešme to, přijmeme pravidla Snadněji se to říká, než eh, udělá. Tady se jedná o tak rozsáhlé eh, projekty, že malé a středně velké podniky budou moc, možná být subdodavateli nebo dodavateli, ale stěží hlavními subjekty realizace eh, takovýchto projektů. Určitě nebude snadné do toho blendingu, do toho propojení fondů zapojit i malé a středně velké podniky. například digitalizace, je něčím, na co se musíme podívat. Novou infrastrukturu lze skombinovat s tou starší, ale eh, prosím kolegové, někdy skutečně potřebujeme asfalt, abychom vybudovali silnice. Myslím, že to bylo eh, zřetelné. A pane kolego Nilsne, já patřím eh, k těm, kteří eh, chtějí mm, jednat velkoryse a nazbírat co nejvíc finančních prostředků. Myslím, že regi i komise pracují na vlastní osu místo, aby pracovali v kooperaci. Děkuji. Děkuji. Pozměňovací návrhy musí být předloženy 7. března v poledne. Takže budeme pokračovat posledním bodem na programu. To je velice zajímavý bod, protože se jedná o společnou rozpravu. Budeme hovořit o digitalizaci eh, v evropských formách a neevropských formách. Jedná se o o eh, zájem výboru IMCO a ITRE a nechám slovo našemu zpravodaji, panu Teličkovi. Dobrý den, pane Teličko, a máte slovo. Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. Dnes máme před sebou dvě stanoviska, která jsou ve vztahu k jinému sdělení, ale mají společný cíl a také společné perspektivy v souvislosti s digitálním trhem. Jedna zpráva se týká digitalizace, druhá normalizace. Já se domnívám, že tady jde o vytvoření dobře integrovaného právního rámce, který bude podněcovat a iniciovat investice, které nutně potřebujeme. Jde také o to, abychom vyvinuli odpovídající normy v této souvislosti. Musíme být spravedlivý k sektoru dopravy, protože doprava je velice důležitou oblastí a je také důležitá v souvislosti s digitalizací. Ale chci připomenout, že již byla zpracována jedna zpráva o digitalizaci v dopravě, byla to zpráva Kilinen. A my nyní nechceme opakovat to, co již bylo řečeno ale otázka tady je, zní spíš tak, co musíme udělat, co musíme provést tak, aby se toto všechno stalo skutečností. A já nyní budu postupovat krok za krokem. Nejdříve budu hovořit o standardizaci, normalizaci. Komise se domnívá, že inteligentní doprava je jednou ze služeb, která se bude týkat především pěti oblastí. To je cloud computing, velká data a další oblasti já tady vidím dvě, dva klíčové aspekty, na které nesmíme zapomenout, na které se musíme zaměřit. Za prvé chci říci, že inteligentní doprava by měla zatrhnovat také služby, jako například integrované vystavování lízdenek a podobně. Takže já chci upozornit na to, že se digitalizace netýká pouze dopravy a infrastruktury, ale také nesmíme zapomínat na dopravní služby. A také eh, často hovoříme s provozovateli o překážkách na trhu. A tyto překážky jsou překážky v oblasti provádění. A Dále chci říci, že doprava je založená na infrastruktuře. Propojená auta potřebují 5G, ale budoucnost dopravy je založena také na alternativních pohoných eh, hmotách a tyto také potřebují adekvátní infrastrukturu. Podíváme-li se na stávající situaci, tak my máme příslušná vozidla, ale nemáme příslušnou infrastrukturu. Potom normy v dopravě jsou, týkají především interoperability. A tady toto má tři dopady. My musíme podporovat otevřené standardy a normy, tak abychom nevytvářeli překážky pro průmysl. Za druhé, na mezinárodní úrovni Komise by měla také tlačit na provádění evropských norem, abychom neprováděli pouze neevropské normy. Já vím, že to není snadná záležitost, ale my musíme myslet na to, že tady v této oblasti máme velké konkurenty a my někdy se oslabujeme sami a takto již nesmíme postupovat. A za třetí je to společný trh. E, společné normy harmonizují osvědčené e, postupy a to především v logistice. A není k digitalizaci. Já se zde zaměřím pouze na tři prvky. Průmyslová digitalizace, toto souvisí také se zprávou ITRE, takže tato digitalizace e, pokud bude skutečnou strategií, tak může být prospěšná i pro oblast dopravy. A zde je silná Eh, interakce mezi našimi oběma výbory, tedy ITRE a TRAN. A za eh, druhé, investice do inovací a také do infrastruktury jsou nutné. Podíváme-li se na EFSI, o kterém eh, již jsme dnes několikrát hovořili, tak já se skutečně domnívám, že EFSI poskytuje přidanou hodnotu a také jsme dnes hovořili o kombinovaných zdrojích financování. A podíváme-li se na dosavadní postup, takže je možné, že lidé jsou spokojeni s fungováním EFSI, ale já nejsem. Já jsem zjistil, že máme ještě velký prostor, který může EFSI pokrýt a kde může sehrávat důležitou roli. A nyní se dívám především na komisi. Automatické vozy, zní to fascinujícím způsobem. E, já myslím, že tam máme ještě dlouhou cestu, i když by se mi to velice líbilo. A sdělení o těchto vozidlech bez řidičů je milník, ale mně tady chybí větší důraz na další pro vyhlídky a projekty. Možná, že prostředí, ve kterém se nalézáme, Eh, je výhodné právě pro digitalizaci v automobilovém průmyslu, protože tak bychom mohli například eh, řešit otázky eh, zácep v aut ve městech a podobně. Ale myslím si, že digitalizace opravdu eh, skýtá velké cesty vpřed. Já bych byl rád, kdybychom se zaměřili na to ne jak a proč, ale eh, tedy ne proč, ale jak. Takže abychom hovořili o příležitostech, které jsou před námi. Děkuji, pane Teličko. A nyní tedy zástupci frakcí, pan Vimlekol. Děkuji vám, paní předsedkyně. A chci také poděkovat zpravodaji za odvedenou práci. Paní eh, Vilkonen bohužel nemůže být dnes odpoledne přítomna, omlouvá se ale e, jménem EPP přicházím e, s řadou komentářů. Obecně jsem e, velice srozuměn s přístupem kolegy v obou stanoviscích, tedy digitalizace evropského průmyslu a také k druhém stanovisku, pokud jde o evropské standardy. evropské normy. Můžeme samozřejmě eh, eh, zůsta hovořit o krásných představách, ale otázkou je, jak je zrealizovat. A v této souvislosti mám řadu otázek na pana zpravodaje. První otázka, jak si a kde si v této chvíli jako Evropa stojíme? Eh, jsme na dobré pozici a jak se vyrovnáváme s Čínou a Indií, protože jejich průmysl a digitalizace se vyvíjí velmi rychle vpřed a to je také otázka na ITRE. Eh, zdali nepotřebujeme ještě více faktů a eh, jak je to se startupy. I jim bychom měli věnovat pozornost. Eh, viděli jsme, že v USA a také v Evropě Eh, jsou startupy velmi osvěžující, je to něco velmi vzrušujícího, zejména pokud jde o, eh, pokud jde o digitalizaci. A myslím, že naším úkolem by eh, mělo být je podpořit. Ale jak zpravodaj řekl, že nelze podceňovat sektor cestovního ruchu, Eh, já sám jsem se na to podíval, eh, pokud jde o město Amsterdam a eh, skutečně žasl jsem nad tím rozvojem cestovního ruchu. Je to mm, důležitý biznis a má obrovský potenciál. A také se domnívám, že bychom měli tedy v tomto přístupu pokračovat. Pokud jde o digitalizaci a normy, Amsterdamská deklarace, která vzešla během um, nizozemského předsednictví, uh, se týká automatických automobilů a propojených automobilů a otázkou je, zda to bude či nebude zařazeno do zprávy Harmonizace v Evropě mm, trvá velmi dlouho. A moje otázka je, zdali je standardizace pozitivní a kdo za to platí, kdo to financuje? To jsou otázky, které bych chtěl eh, předložit k diskusi. Děkuji. Merci, monsieur Wim. Děkuji, pane Wim van de Kope a nyní předám slovo panu po mé pravici. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu poslanci Teličkovi za eh, jeho text. Souhlasím eh, se základními myšlenkami. Já jsem taktéž poslanec, který opravdu eh, čeká na to, co bude pro nás digitalizace v průmyslu a co to bude vlastně znamenat pro celou Evropu. Já zde nehovořím o digitalizaci jako o nové doméně. To je v něco, co je otevřené průmyslu. My zde hovoříme o sociální, eh, o, o obrovské sociální změně, protože mnoho lidí díky digitalizaci určitě přijdou o práci. A eh, my, naším úkolem je, abychom byli připraveni na eh, tuto situaci abychom eh, ve všech členských státech a ve všech sociálních skupinách tomu uměli čelit, protože eh, v příštích desetiletích bude docházet k obrovským změnám. Aby tato digitalizace byla úspěšná, je třeba eh, vidět, aby aby nebyly velké rozdíly mezi městy a mezi vesnicemi. To eh, je samozřejmě problém a pro dopravu a pro turismus. Komise žádala po členských státech, aby budovali sítě ten, a e, české státy by se měly připojit na tyto velké sítě. A já navrhuji, aby se i o tomto ve zprávě hovořilo, aby všechny sítě byly e, projednány e, všemi účastníky toho silničního provozu. Potom, co se týče propojených vozidel, v kamionech bude, nebude již potřeba tolik řidičů, protože všechno bude řešeno technikou, ale to zatím eh, nepřichází v úvahu dnes, to je jistě velice vzdálená budoucnost. Digitalizace v Evropě eh, přinese své plody, pokud se bude používat eh, současná technologie a pokud se bude používat i v železničním sektoru odvětví. Musím se zmínit i o, o, o robotice, protože to je opravdu velice důležité téma. Pokud evropský průmysl chce udržet ten rytmus Spojených států a Číny, tak eh, máme před sebou ještě eh, opravdu mnoho práce a budeme tomu muset věnovat velké finance a eh, pozornost a energie. Turismus, turistika v pardon, cestovní ruch v Evropě je samozřejmě velice důležité, pan Blandenka potom hovořil. My eh, se budeme snažit o to, abychom měli aplikace, které eh, umožňují sdílení. Je třeba, aby průmysl byl eh, kreativní, například, aby používal i 3D techniky do budoucnosti. Čili potřebujeme velké investice a komise a členské státy eh, musí eh, pracovat společně s jedním cílem. Eh, v zájmu jak spotřebitelů, tak v zájmu pracujících. Zpráva a pana Teličky se zmiňuje i o spotřebitelích možná, že by bylo dobré, abychom se na to podívali i z tohoto úhlu pohledu a také z úhlu pohledu pracujících. A já v tomto, eh, v tomto smyslu předložím pozměňovací návrh. Potřebujeme jasné normy, které budou eh, přátelsky použitelné a to na mezinárodní úrovni, které nám umožní eh, elektronické obchodování a také elektronickou administrativu. Ten... Elektronikus autópálya fizető jelent je třeba, abychom také po celé Evropě měli digitální eh, mítne. A v tomto směru předložím také pozměňovací návrh. A děkuji panu Teličkovi. Děkuji. A nyní paní Kinonen. Děkuji vám. Chci poděkovat zpravodají. Je velmi snadné s ním souhlasit v tomto tématu. Normalizace a rychlá digitalizace Evropy v průmyslu, to jsou věci, které potřebujeme v této chvíli. A dovolte, něko, dovolte několik slov o normalizaci. Hovoříme-li o infrastruktuře informačních a komunikačních technologií, eh, tak se musíme také eh, zaměřit na eh, normalizaci pro eh, šíření informací a shromažďování informací, zejména v rámci řízení dopravy. Tady se nabízejí nejrůznější aplikace, umělá inteligence, propojování eh, vozidel, interoperabilita, rozhraní, eh, eh, depozitáře dat a tak dále. A to je důvod, proč musíme zlepšovat fyzickou infrastrukturu pro sdílení informací a musíme také vytvářet pobídky, podněty pro takovéto sdílení. Děkuji. Děkuji, paní Kinenen. Já bych ráda řekla poznámku k této zprávě. Zdá se mi to být zpráva opravdu vcela v souladu s dobou. Protože my dnes prožíváme technologickou digitální revoluci, která nemá obdoby. A čili digitalizace, na to je třeba pohlížet eh, jako na příležitost, ale zároveň jako na určité riziko. To je, eh, neexistuje jedno eh, bez druhého, takže eh, pane zpravodaji, vy jistě hovoříte o příležitostech, ano, to je opravdu ta propojená vozidla, to jsou příležitosti, ale, ale kdo bude pomýšlet, pomýšlet na, na, na reindustrializaci našeho vozového parku? je třeba vzít v úvahu eh, všechno to, co je v sázce, tedy je v sázce i ten vozový park, je třeba posílit celý, ten, celý to odvětví, mm, na které my dáváme pozor, a to je, hovoříme zde o bezpečnosti. A potom bude to nová alternativa, je ta propojená vozidla. Eh, my, myslím si, že to je opravdu eh, neobyčejná sázka do budoucnosti. My Kromě eh, tedy toho, že to bude výhoda, tak budeme mít i problém ale s ochranou údajů, protože tento problém bude narůstat. Čili digitalizace, jak my to říkáme, nás, eh, zákonodárce, přivede i k otázce za prvé, pan Vinland de Kom to řekl, jak vlastně eh, jak vlastně budeme moci pomoci novým mladým kreativcům ve startupech, a jak eh, dosáhneme toho, že budeme mít investice, které s tím budou souviset. To je opravdový problém. A dále ukončím to tím, že to, co týče zprávy z vlastního podnětu, tak si myslím, že k této otázce by to bylo vhodné. Myslíte si, že tato autonomní vozidla jsou ještě daleká budoucnost? Ne, pozor. Tak to vozidla už existují a dnes se testují. Ještě samozřejmě nejsou homologována, ještě eh, nejsou na trhu, ale existují, čili to není tak daleká budoucnost. Musíme si na to dát pozor a bude třeba, abychom se zeptali, eh, požádali komisi, aby byla trochu rychlejší. Takže já se nyní obrátím na komisi, zvláště na paní Depre, DG Move a DG Ro, pan Diamantopoulos. Takže máte slovo, pánové, paní. Ne vous disputez pas. Nehádejte se. Máte právo promluvit. Chtěl byste požádat o slovo, pane? Ale promiňte, neviděli jsme vás. Takže máte slova. Omlouvám se, já bych se ještě chtěl vyjádřit. Digitalizace může být dobrá pro průmysl, ale já tady vidím také rizika. Vidím jak dobré, tak i negativní stránky. A potom, jestliže budeme mít tedy dlouhá nákladní vozidla, tak může jeden řidič eh, řídit vlastně tři eh, nákladáky, ale pak tady jsou tady další rizika. Já například mám také závodní eh, auta a já nenávidím auta bez řidiče, já prostě chci řídit sám a o to tady jde je třeba mít určité výjimky, i když eh, pokrok se eh, posunuje směrem k autům bez řidičů, tak my přece si musíme udržet svá hobby. My máme také tady asociaci veteránů, dokonce v parlamentu. My přece si chceme ochránit své hobby a jestliže se nám líbí závodní vozy, tak nám přece nechte naše koníčky i do budoucna. To znamená, že digitalizace přináší určitá rizika a tady musíme být opatrní a musíme tady dbát také na různé zájmy. A nyní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 Chtěl bych se stručně vyjádřit k digitalizaci evropského průmyslu. Děkuji za velmi hodnotný komentář, s nímž souhlasíme. A e, rád bych se zmínil o tom, že uznáváme význam dopravního odvětví a také e, význam e, těch digitálních aspektů. Těch 5G je předpokladem toho, jak jste to správně naznačili, ale je tady je řada dalších překážek pro digitalizaci. Pokud jde o sdělení o digitalizaci Evropy, to se týká všech odvětví v Evropě 5, to znamená průmyslových odvětví e, jakéhokoliv rozsahu, e, lokality a tak dále, by měli mít přístup k digitalizaci. A e, v sdělení uvádíme příklady určitých oblastí, kde budování digitálních průmyslových platform v zájmu konkurenceschopnosti Evropy je mimořádně důležité a navíc to také pomáhá výrobě a také propojenému automatickému eh, řízení. A to je důvod, proč eh, zmiňujeme právě tento příklad, kde eh, investujeme značné prostředky do pilotních projektů širokého rozsahu a to přeshraničně. Toto není jediná oblast. Jsou zde i jiné oblasti, jako například logistika, dopravní management anebo celoevropské celoevropské dopravní a cestovní informační systémy, kde digitalizace hraje důležitou eh, roli a můj kolega z DG Move by se k tomu, pokud čas dovolí, vyjádřil také. Eh, chci říci, že digitalizační proces nebyl prospěšný eh, stejnou měrou pro všechny druhy dopravy a tady by bylo zapotřebí získat více informací o příčinách tohoto jevu. Děkuji a předávám slovo svým kolegům. Alors c'est pas Madame désolé, c'est Madame Van... Eh, nejsem paní Dupré, mi to líto, jsem paní Vandom. Dobře, nevadí, ale máte slovo. Děkuji. Já jsem Izabel Vandom a jsem eh, spolupracovnicí paní Dupre. Takže v naší DG Move jsme byli velice rádi, že eh, zde můžeme vyslechnout tento návrh stanoviska, protože eh, potřebujeme vždy se podívat na to, jaké jsou sázky, které se týkají dopravy dnes ať už se jedná o blízkou nebo dalekou budoucnost. Já si myslím, že eh, nemusíme diskutovat o tom, zda je to blízká nebo daleká budoucnost. Myslíme si, že ta digitalizace eh, je prostě zde a je třeba se jí zabývat, ať už na krátkou nebo na dlouhou dobu. Takže my zcela souhlasíme s tím, co říkal kolega z DG Connect eh, o, tom, o té digitalizaci. Takže my Eh, zpracováváme různé eh, náměty, je třeba se dívat na to, zda chce, eh, budeme zabývat horizontálním přístupem, tak jak tomu je ve sdělení o vytváření ekonomiky údajů. Pak jsou jiné směrnice, jako například směrnice o, já to řeknu anglicky, máme také nařízení o ochraně údajů, čili eh, všechny tyto horizontální práce jsou platné i pro odvětví dopravy a je třeba se podívat, jestli je tady třeba pokrýt ještě některé obvody speciálně pro dopravu, ale jak bylo řečeno, my pracujeme nejdřív horizontálně a potom, když je to třeba, tak se díváme, zda existují nějaké specifické body pro dopravu. V každém případě my e, přijímáme tento návrh stanoviska, který je velice dobrý. Děkuji komisi a opět předám slovo našemu zpravodajovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já proberu rychle eh, poznámky kolegů i komise. Pokud jde o pana van de Kampa, eh, kde stojíme v Evropě, to je vždy velmi subjektivní otázka, jak se kdo na to eh, dívá kdybych já měl soudit podle svých vlastních kritérií, tak nemyslím, že jsme tak pokročili, jak jsme pokročit mohli. V debatě to zaznělo, že v jistém ohledu některé země, ať už Čína nebo eh, jiní, eh, jsou dále. To je realita, jaké jsou důvody jedním z důvodů po mém soudu je to, že v zásadě nemáme funkční jednotný nebo vnitřní trh. Stále ještě nemáme, alespoň v tomto ohledu ne kdyby to eh, jen záleželo na regulaci a monitorování, tak samozřejmě jeden regulátor v Číně to má snažší než 28 plus 1 eh, v Evropské unii. Není to sice zlé nebo příliš dramatické, ale Podíváme-li se na investice, které tečou do některých eh, částí světa, tak ty jsou obrovské a mm, mm, přitom naši lidé jsou skvělí v oblasti inovací v digitálním sektoru, včetně dopravy, ale ty vidíme v Silicon Valley. Proč? Protože tam je více kapitálu a my nemáme kapitál v Evropě? Ne, my máme, my sedíme na kapitálu v Evropě, ale stále ještě je to pro ně eh, atraktivnější jít do USA. Je to otázkou trhu ne ve všech odvětvích některých. A myslím, že je to tedy určitý problém. Musíme vytvořit skutečný vnitřní trh a někdo také hovořil dnes o podnětech nebo podbít, pobítkách. Pokud jde o startupy, eh, mohu jenom eh, souhlasit. Já sám eh, jsem silným obhájcem, zastáncem startupu. Ať už se nám to líbí či nikoli v digitální éře, jsou v tomto sektoru právě startupy hybnou a hnací sílou, takže bychom je měli vybavit eh, maximem pobídek. Harmonizace, standardizace, ať už je to pozitivní, celkem za to ano, záleží na tom, eh, jak to budeme strukturovat, někdy se nám to může také vymknout z rukou, ale v zásadě je to dobře. Pokud jde o eh, kolegy z SAD. On byl první, kteří, který hovořil o rizicích a také se zmínil o pracujících, eh, nabízíte pozněvací návrh, já jsem pro, ale chci, abychom se vyhli situaci, kdy my jako výbor eh, pro dopravu z naší zprávy učiníme otázku k ústnímu zodpovězení. To není mm, váš problém, ale eh, neměli bychom to přehánět, mám eh, čerstvou zkušenost s leteckou strategií, takže na to bychom měli dávat pozor. Ale určitě se rád podívám na váš pozňovací návrh a určitě budeme schopni nalézt způsob, jak eh, jej eh, zahrnout. Dále se hovořilo o cestovním ruchu. To je oblast, kde si vedeme poměrně dobře Stačí uvést příklad booking.com, ale eh, chtěl bych se dožít eh, doby, kdy skrze booking.com si budu moci eh, zarezervovat nejenom eh, své ubytování, ale také veškerou dopravu spojenou s pobytom, pobytem v tom hotelu. My známe ty překážky a tudíž moje retorická otázka, kdy eh, se konečně zbavíme těchto úzkých profilů. Pokud jde o robotizaci a také dopady, jaké to bude mít na zaměstnance, stále ještě si myslím, že ať už je to v automobilovém průmyslu, anebo s výborem Teran jsme byli v České republice a Hovořili jsme tam eh, s eh, řidiči eh, MHD, je nějaký dopravní prostředek byl poloautomatizovaný, ale ten řidič tam stále ještě seděl. To znamená, že to nemusí mít nutně dopady na ztráty pracovních míst, ale spíše na kvalitu, na, jejich, na zvýšení kvality pracovních míst. Pokud jde o sdílení infrastruktury, a mm, sdílení pobídek. Ten kolega už není přítomen, ale myslím, že to byl dobrý eh, eh, bod a vrátím se k němu. Paní předsedkyně, vy jste se zmínila o tom, že jsem eh, jaksi ignoroval skutečnost, že automatizace přichází. To je omyl, to je nedorozumění. Já jsem reagoval na mm, komisi Eh, a chtěl jsem říci, že automatizovaná vozidla jsou sice dnes velmi atraktivní, ale je zde celá řada dalších možností a projektů, které se připravují a které jsou možná ještě naléhavější automatizovaná vozidla ještě nejsou realitou. Já osobně se domnívám, že je velmi dlouhá eh, trasa mezi schopností eh, vozidla eh, samo zaparkovat a eh, schopností vozidla existovat nebo mm, fungovat zcela bez lidského faktoru. Pan Lundgren, mám plné pochopení pro vás. Já jsem také nadšeným řidičem, ale e, opakuji, nebude to tak rychle. Musíme e, bohužel asi diverzifikovat také e, své koničky. Svět se mění. A závěrečná poznámka na adresu komise. Od, konstatování, že digitalizace není vždy stejná v jednotlivých typech dopravy. V železniční dopravě máme TMS a když někdy cestujete přeshraničně autem, přes čtyři hranice musíte si na každém hraničním přechodu měnit nálepku na eh, předním skle. To je eh, absurdní příklad, ale je to i realita eh, letecká doprava je jiná, ale silniční doprava je určitě nejméně modernizovaná nebo pokroková. Když se podíváte na nákladní dopravu, tam určitě existuje určitá míra digitalizace, respektive automatizace ale v oblasti osobní e, dopravy, e, tak ano, tam existuje nějaká digitální, digitální displej, který e, mi oznamuje, že za tři kilometry narazím nebo najedu do dopravní silniční nehody. To je sice fakt, ale stále ještě to není dostačující. To je vše, paní předsedkyně. Monsieur Wim vous voulez... Pane Van můžete eh, zatleskat? Děkujeme, děkujeme vám za vaši práci, pane Teličko. A takže jsme ukončili naše práce a sejdeme se zítra dopoledne a dnes tady zůstávají pouze koordinátoři, protože máme schůzku za zavřenými dveřmi. Takže A připomínám, že eh, datum pro lhůta pro pozměňovací návrhy pro zprávu pana Teličky pro oba dva ty, ta stanoviska 6. března v poledne. Takže eh, pětiminutová pauza a pak eh, schůze koordinátorů. Děkuji vám, kolegové, a zítra v 9 hodin.